Přijaté texty budou ihned předány institucím a orgánům, které jsou v textech jmenovány. A já proslašuji zasedání Evropského parlamentu za přerušené. Zasedání je skončeno. Děkuji a přeji hezké odpoledne a šťastnou cestu do našich domovů. Děkuji.